v vstávající, eh, ve stávající době. A eh, oblasti, které by mohly eh, ztratit status znevýhodnění podle nového systému, tím se bude věnovat zvláštní pozornost. Děkuji. Já vám také děkuji, pane komisaři, a tímto uzavírám rozpravu a hlasovat o této položce budeme opět za dva týdny v Bruselu na našem miniplenárním zasedání. Vážení kolegové, ještě nám zbývá jeden bod na pořadu jednání a sice zpráva Richarda Ashworta zjednodušení společné zemědělské politiky. Dávám slovo panu zpravodaji. Máte slovo. Uh, uh, pane předsedo, pane komisaři, Teď jsme ještě ve velice počáteční fázi této rozpravy, která se týká reformy SZP po roce 2012. V této zprávě jsem navrhl některé principy, které by, o které by se měla opírat společná zemědělská politika. Je jasné, že zemědělství potřebuje změnu. Potřebuje změnu, aby odráželo jednak výzvy v době, ve které žijeme, ale také Eh, budoucnost. To budou takové otázky jako zabezpečení potravin, eh, volatilita na trhu, klimatické změny a eh, také potřeba reagovat na potřebu a očekávání dodávání veřejných služeb. Tady SZP se musí měnit, aby toto všechno odrážela. A Eh, otázka také zní, jak budeme uplatňovat eh, SZP, totiž eh, to uplatňování se také musí změnit. Principy, o které by se měla opírat reforma SZP, ty Umyslně neprobírám podrobně, protože to přijde v dalších zprávách. Ve zprávě jsem se spíše zaměřil na dvě hlavní věci. Za prvé, společná zemědělská politika musí být jednodušší, spravedlivější a transparentnější. A za druhé, kultura eh, eh, společné zemědělské politiky se musí změnit. Budoucí reforma SZP eh, musí být více zaměřena na výsledek a ne tolik zatížena regulacemi. Objasnil jsem čtyři možnosti, jak snížit byrokratickou zátěž pro naše podniky. Za prvé, měli bychom zajistit, že požadavky jsou úměrné k rizikům, která se vyhodnotí. Za druhé, můžeme harmonizovat eh, normy mm, kontrol a eh, příslušných postupů kontrol. Za třetí, eh, měla by tady být větší, měl by tu být větší prostor pro vlastní sebekontrolu v tomto oboru. A za čtvrté, měla by také být všeúměrné k závažnosti porušování předpisů ze strany eh, podniků eh, v případě sankcí. A eh, mělo by se samozřejmě brát v úvahu, jak, jak úměrné tomu jsou tato porušení. Bylo by dobré pomoci eh, tomuto sektoru přizpůsobit se těmto novým eh, potřebám. Tady je třeba zavést novou kulturu a eh, méně zatěžující přístup, konzultovat jednotlivé subjekty v této oblasti a také lépe posuzovat a hodnotit dopady přijímaných právních předpisů a přijímat právní předpisy, které se snadněji interpretují. Je třeba veřejně prokázat, že eh, tento sektor poskytuje veřejné statky, veřejné služby a eh, že je možné efektivněji a spravedlivěji eh, řídit celý tento sektor. Pane předsedo, tato zpráva stanovuje celou řadu možností, jak toho všeho dosáhnout. Děkuji. Děkuji vám, pane Ešvarce. Mám několik řečníků na seznamu kteří chtějí reagovat na tuto zprávu. Paní Esaja jako první. Kiitoksia jelen arvoisa puhemies. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče eh, postavení eh, zemědělců, je nutné zde snížit tuto zátěž a proto vítáme tyto návrhy. Je mnoho producentů, kteří mají dojem, že jsou někde vnímáni jako zločinci, pokud neplní eh, některé úkony. Musíme zjednodušit eh, celou tuto eh, agendu. A co se týče trhů, tyto trhy jsou velice variabilní, stále se mění a proto se tady nastoluje také otázka toho, zda tato opatření budou eh, dostatečná v budoucnosti. Určité systémy podle mého názoru musí být zjednodušeny. Zvláště jsou tady některé citlivé věci, ke kterým musíme citlivě přistupovat. Například u mléčných kvót máme eh, nutnost vytvořit nový systém, tak aby z nevyhodněné oblasti eh, neměly potíže. Další řečník. Eh, chtěl bych poděkovat panu eh, zpravodaji, protože nejenom předložil tedy správný konkrétní návrh, ale také mm, vítám filozofii, která je pozadí. Chceme podporovat všechny ty eh, zemědělce, kteří přistupují aktivně k zemědělské produkci. Je žádoucí, aby ve společné zemědělské politice v budoucnosti Eh, tyto sektoriální přístupy byly překonány a abychom také osvobodili nové členské státy, které trpěly určitou diskriminací. Samozřejmě, že potřebujeme společná pravidla, ale je také důležité, aby členské státy dodržovaly eh, tato pravidla. Před dvěma roky eh, Rada přijala nařízení, podle kterého je možné elektronicky identifikovat hm, ovce a e, kozy. To bylo povinné. Myslím si, že je to skutečně přehnané nařízení, přehnaná povinnost. Vedlo to často k naprosto nemožným situacím. Chtěl bych říci, že přehnaná regulace v tomto smyslu v oblasti společné zemědělské politiky nemá e, žádoucí dopad a proto si myslím, že je nutné toto zjednodušit celkově. Děkuji. Děkuji. Pan Dorfman je na seznamu. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také pane zpravodaji za tuto vynikající zprávu. Já se domnívám, že společná zemědělská politika je úspěšná politika a Mm, tento úspěch bohužel je někdy tlumen eh, byrokracií. To platí pro první eh, pilíř SZP, jakož i pro druhý pilíř. Ale hlavně to platí pro ty malé podniky, kde ten poměr mezi tedy eh, byrokracií input a outputem, tedy v podobě finančních výsledků, není uměrný. A proto je nutné tedy promyslet také dopady na tyto malé výrobce. Musíme mít takové metody, které mm, by e, sice vedly k určitému snížení těchto prémií, ale je nutné zde aplikovat zjednodušenou metodiku, aniž bychom tedy ztráceli ze zřetele cíle, o které nám jde. Já si myslím, že toto zjednodušení je možné a měli bychom se o to snažit. Herr Balco is next. Pan Balco. Köszönöm a szót. Richard Ashford jelentése a közös agrárpolitika Společná zemědělská politika eh, musí být jednoznačně zjednodušena. To o tom vlastně tahle zpráva také je. Je zcela zřejmé, že eh, zemědělci to také tak vnímají. Je ovšem také důležité, aby daňoví poplatníci také věděli, že se používají eh, správná pravidla. a cíl eh, nesvětí prostředky a proto ji musíme mít pořád eh, na eh, zřeteli. Musíme se snažit zavést rovnováhu ve všem, co děláme. A když se teď říká, že musíme zreformovat společnou zemědělskou politiku, tak já říkám, reformovat ji radikálně. Musíme vytvořit úplně novou kulturu, kulturu spolupráce a musíme vytvořit takový systém pravidel, který bude jednoduchý a transparentní a také e, potestá e, sankcemi ty, kteří porušují pravidla. Samozřejmě e, také tady musí být určitá možnost právní pomoci. Děkuji a nyní má slovo pan Šikersky. Rolnej to pěkná idea zjednodušení eh, zemědělské eh, politiky je opravdu skvělá myšlenka. Nikdo není proti. Zjednodušení eh, znamená méně inspekcí a, a ušetření času zemědělců. Zní to velkolepě, ale upozornil bych vás na dvě situace, kde bychom možná se měli vydat jiným směrem. Existují určité sektory, zemědělské výroby, jako je chmel a tabák, kde by bylo velice těžké eh, situaci zjednodušit. A za druhé, abychom eh, mohli zachovat výrobu v některých eh, oblastech s přírodním znevýhodněním, tak bychom potřebovali zvláštní postupy a kritéria. Já souhlasím e, s názorem pana zpravodaje o tom, že budoucí e, společná zemědělská politika by měla být efektivní, ale těžko se to spájí se zjednodušením. Děkuji, pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Evropská zemědělská politika musí být zjednodušena a, a musí být transparentnější a snadněji pochopitelná. To říká kolega Ashford ve své zprávě a to je správné poselství. Já si myslím, že naše zpráva by měla být východiskem a pro snahy komise e, ještě dále zjednodušit zemědělskou politiku. Našim zemědělcům by to ušetřilo hodně času i peněz a, a e, zvýšit to eh, jejich uznání eh, evropského eh, systému. Je, a mohli by se více soustředit na výrobu potravin. Já si myslím, že tedy zjednodušení společné zemědělské politiky by mělo být trvalým úkolem nejenom tady v parlamentu, ale i v komisi. Děkuji. Já myslím, že, že to už je všechno. Nikdo jiný si nechce vzít slovo, takže dám slovo panu komisaři Spipalksovi, aby to shrnul pane předsedo, vážení eh, poslanci a poslankyně. Zjednodušení a lepší regulace jsou prioritami této komise. Já bych eh, rád poděkoval zpravodaji panu Ashwortovi za skvělou zprávu o této eh, složité náročné oblasti. Komise zcela souhlasí s tím, že eh, zjednodušování eh, a zmenšování administrativní zátěže by mělo být opravdu prospěšné pro zemědělce, tak aby oni mohli eh, strávit více času svojí základní zemědělskou činností. Komise vítá předkládanou zprávu. V zásadě ta se zabývá hlavními oblastmi, které zajímají zemědělce a komise přináší eh, nové nápady a postřehy eh, v oblasti zjednodušování společné zemědělské politiky. Eh, v posledním roce komise zásadně pokročila směrem ke zjednodušení společné zemědělské politiky. Dovolte, abych vám zde uvedl Štojbrovu skupinu, která radu, radí komisi, jak zjednodušit administrativu. A ta ukázala na to, že tu administrativní zátěž zemědělství zemědělců lze zásadně omezit. Toto zjednodušení je samozřejmě průběžný proces, takže ta práce bude pokračovat i v roce 2010. Samozřejmě Celkově eh, se přemýšlí o budoucnosti společné zemědělské politiky. Už jsme zahájili veřejnou debatu a to znamená, že budeme společně muset zapracovat na nalezení efektivních způsobů k omezení administrativní zátěže a zároveň zachovat vysokou úroveň ochrany eh, finančních zájmů Evropské unie. A přitom ještě eh, si udržet eh, velmi efektivní zemědělství. Já bych varoval před jednou věcí. Dávám takový příklad vlastně. Někdy to zjednodušování by nemělo jít na úkor eh, eh, náročnosti eh, těch věcí, které chceme zavést, například dohledatelnost. V minulém roce nedošlo k žádným závažným vypuknutím epidemí nebo žádným dalším skandálům. A teď bychom prostě neměli zrušit systém dohledatelnosti, protože nenastala žádná krize. Musíme být tedy velice pečliví při zjednodušování. Neměli bychom zapomínat eh, po naučení z minulosti. Eh, ohledně toho, proč jsme vlastně eh, důvody, proč jsme zaváděli některá opatření, takže komise bude velice pečlivě pamatovat na to, abychom nezapomínali na minulost. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto je debata rozprava ukončena a hlasovat se bude za dva týdny v Bruselu na našem panárním zasedání. Další zasedání se bude konat zítra v úterý 20. dubna od 9 e, do 1, potom od 3 do 8.30 a